Good morning, colleagues. I'm sorry for the late start. We had a... Dobré ráno, kolegové, omlouvám se za pozdní začátek. Ještě jsme byli na výboru, eh, na společném jednání s výborem FAM, eh, takže jsme se proto trochu zdrželi. Takže za to se omlouvám. Začneme s chválením pořadu jednání. Máme eh, následující změny v návrhu po 24 Výměna názoru s panem Vicasem, řeckým ministrem, to muselo se odložit. Máme místo toho nový bod 24, prezentace návrhu zprávy o provádění šengenského eh, aky v souvislosti s Bulharskem a Rumunskem a to se bude konat 26. dubna od půl desáté do desíti. Potom máme eh, další nový bod 24, to je otázka k písemnému zodpovězení ohledně italských právních předpisů o šestiletém povinném období pro uchovávání telekomunikačních údajů. To se bude konat tento bod eh, od 10 do půl 11. zítra a společné hlasování Libe FEM ke zprávě Jiménez Vario Mlinar. Tak to už vlastně proběhlo. Takže to k vás jsou oznámení. Pokud nejsou žádné námitky, eh, tak bude tedy takto pořad jednání schválen. Nyní jazykový profil. Máme tlumočení úplně do všech jazyků s výjimkou uh, irštiny, tak to je skvělé. Teď eh, podpoření eh, doporučení koordinátoru jmenování zpravodajů. Pan López Aguilar byl jmenován zpravodajem k kodexu společenství o vízech. Já jakožto předseda a vzhledem k tomu, že GUNGL e nám sdělilo, že nejsou schopni jmenovat zpravodaje, eh, tak já převezmu zprávu o návrhu rozhodnutí rady eh, o dohodě eh, mezi EU a Švýcarskem o doplňkových pravidlech v souvislosti s nástrojem finanční podpory pro vnější hranice a víza. Podporuje výbor tato doporučení? A dále, promiňte, je tady opravdu hodně oznámení. Přijetí Musím všechno toto přečíst. Eh, takže omlouvám se, zatím si napište nějaké maily. Uh, ne, Eh, poslouchejte moje oznámení, pochopitelně. Takže přijali jsme dvě korigenda na základě eh, mm, článku 231 první korigendum, eh, nařízení EU 2016-679 Evropského parlamentu a Rady 27. dubna o ochraně fyzických osob Eh, při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů eh, a o zrušení směrnice 95 46. To je tedy to slavné eh, GDPR a dále korrigendum směrnice 2016 680 parlamentu a rady z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob, pokud jde o zpracování osobních údajů tato korigenda eh, napravují některé zjevné chyby, aby se zajistila konzistence textu a terminologická konzistence. Připravili to eh, právníci lingvisti Rady a parlamentu. Na základě článku 231.1 jednacího řádu, pokud eh, v textu schváleném parlamentem je zjištěna chyba, tak předseda musí tedy eh, odkázat návrh korigenda odpovědnému výboru, takže pokud nějaká politická frakce nebo poslanci dosahující nízké, eh, ten, ten nejnižší prahové hranice by eh, požadovali, aby se o těchto korigendech hlasovalo, tak jinak budou považována za schválená. Chce někdo hlasovat o těchto korigendech? Asi ne. Takže tím tedy ta korigenda jsou schválena. Dále akty přenesené pravomoci a prováděcí akty. 23. dubna Evropský parlament obdržel návrh prováděcího rozhodnutí komise, jimž se stanoví opatření týkající se zalogování do systému EES a přílohy. Základním aktem je nařízení 2017-2226, jimž se zřizuje EES. Přijetí tohoto akt, prováděcího aktu bude sdělen všem poslancům Libe mm, formou newsletteru 27. dubna a interní lhuta pro případné předložení námitky je 7. květen. Pokud by některý poslanec chtěl přednést námitku, tak prosím informujte sekretariát Libe do 7. května. Další oznámení, to je tedy vzpomínka na Stefana Zapalu. Chtěl bych tedy vzdát hold panu Stefanovi Zapalovi, který eh, bohužel minulý týden zemřel. Eh, byl místo předsedou tohoto výboru v letech 1990 až 2009. A na jeho památku bych poprosil o minutu ticha za pana Zapalu. Děkuji. Uh, a konečně, kolegové, dnes nás čeká elektronické hlasování eh, v 11 a zítra ve 12, takže prosím, mějte sebou své hlasovací karty. Takže to jsou všechna sdělení a nyní můžeme přejít k bodu 4, to je výměna názorů s paní Mišovou, která už není tady nově jmenovaná, ale poměrně nedávno, tedy generální ředitelka generálního ředitelství Home. Myslím, že to je tedy. Okay, sorry. Možná jsem myslel, že možná příliš eh, tady mumlám, ale eh, zdá se, že v tom není problém. Tak, eh, to je trošku děsivé, když paní Veržia najednou začne něco křičet. To mě opravdu hned <laughs> probralo a rozbušilo se mi srdce. Takže vítám paní Mišu. Samozřejmě ta vaše funkce je velice náročná a já vám přeji hodně štěstí do zbytku eh, mandátu. Dnes máme samozřejmě mnoho zajímavých bodů k diskusi. Eh, možná eh, by bylo dobré se v té naší diskusi zaměřit třeba na interoperabilitu a chystané související návrhy, asilový balíček, také můžete změnit situaci. Na radě to určitě bude celý výbor zajímat, co se děje s Dublinem. Víme, že modré karty jsou zablokované. Dále e, řízení hranic s IBM, budoucí programy MMF, e, a pokud jde o AMIF a ISF. Takže to jsou všechno zajímavá témata a pak samozřejmě případně i další, o kterých budou chtít hovořit kolegové poslanci. Takže velice rád dám paní Mišu slovo a ještě jednou vám blahopřeji ke jmenování a prosím, umějte se slova. Děkuji. Pane předsedo, vážení eh, poslanci, já jsem velice ráda, že eh, jsem zpět v těchto prostorech Eh, s mnoha z vás jsme, jsem spolupracovala v minulosti, když jsem byla v DG Justice. A <clears throat> jsem již eh, měsíc v DG Home. Chtěla bych s váma tedy vést diskusi a něco vám říci o našich prioritách, vyslechnout vaše názory Vím, že máme velice konstruktivní vztahy, dobrou spolupráci se zpravodaji v tomto výboru. A moje role je jenom dále přispívat k této eh, dobré atmosféře. Udělám všechno pro to, abych tuto eh, práci usnadnila. Eh, priority DG, co se týče legislativní oblasti, jsou vysoké. Komise, Rada, Parlament ve společné deklaraci priorit. Um, některé z nich tedy bych chtěla prezentovat. Ty priority, které jsou v tom společném prohlášení. Současně vám chci říci, že ten čas je velice, velice tlačí. Každý den se počítá k konečné dohodě vzhledem ke květnu příštího roku. Dovolte, abych se zaměřila na ty hlavní výzvy. První reforma společného azylového systému. Toto je priorita pro nás. Je to nejen pro komisi, ale také pro parlament a radu. My pracujeme velice tvrdě, spolupracujeme s členskými státy, abychom dospěli k dohodě o mm, na těch, na těch jednotlivých stavebních kamenech a poté se dohodli na textu, abychom našli rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou. Cestovní mapa, časový harmonogram, kterým se řídíme, je již zveřejněn v, eh, eh, v agendě lídrů na červnovou Evropskou radu, již potřebujeme politický obecný postoj, taková eh, základní linie, jak postupovat dál a závazek tomu, že ta práce, kterou děláme, jde správným směrem. Bulharské předsednictví dělá všechno pro to, aby e, pomohli to, toto spoluutvářet. Metodologie je jiná než za předchozích předsednictví, ale s plnou podporou komise na tom pracujeme a do 15. května, kdy musíme připravit eh, téma pro Evropskou radu, tak to bude kritické období, abychom ten dokument, ten text měli tak, jak ho potřebujeme pro, na, na Evropskou radu. Já jsem se sešla s předsedou mm, před dvěma, třemi týdny, tak budu k dispozici pro parlament. aby se projednával celý azylový balíček, protože Dublin je důležitá součástí, ale azylový balíček jako takový je něco, co musíme společně dotáhnout. Pak chci zmínit Eurodac. Eurodac dnes odpoledne budu... Dnes jsem tedy, to můj první den v parlamentu, v nové misi, Eurodac se blížíme ke kompromisu a dnes odpoledne máme trialog. Spravodaje eh, stínový spravodaj odvedli vynikající práci a já vím, že dnes nebo nyní eh, jednají o dnešní odpolední schůzce. Eh, chci říci, že účel toho revidovaného erodiku je více než asilová reforma. Proto komise zdůraznila ve své zprávě sdělení, že Eurodac, revidované nařízení ESO, nebude považovány za balíček. Mohou tedy eh, pokračovat rychleji než zbytek balíčku. Eurodac má zlepšit efektivitu návratů, identifikovat mladistvé, které nyní nejsou registrováni v žádné evropské databázi a také pomůže interoperabilitě s jinými systémy, kde to bude nutné a přiměřené. Další návrh, který ehm, je v velice dobrém stavu, je nařízení o kvalifikaci kvalifikacích a rámec, evropský rámec přesídlování. Vítám pokrok v posledním trialogu a věřím, že s podporou eh, paní Fajon, Infeld a Bok, zpravodajek, brzy najdeme vhodný kompromis eh, k jednání za bulharského předsednictví. Také chci zmínit, že tady je jedna oblast, kde si myslím, že bychom měli udělat víc. A toto je nařízení o azylovém řízení, kde eh, tady ještě nebyl přijat mandát k jednání. Já jsem minulý týden argumentoval v Korepéru, aby členské státy intenzivně na tom začaly pracovat, protože eh, azylové nařízení o asilovém řízení je jedna část asilového balíčku, která je, který je velmi kritický. Pokud chcete použít Dublin, pokud chcete efektivní postupy, tak to nemůže být bez tohoto nařízení. Já um, nabídnu své služby, no, podporu zpravodajům, zpravodajkám, paní Ferrera dalším, pokud budou třeba. Gální migraci Předsedkyně zmínila návrh. Víme, že to je zablokované, nicméně se snažíme nyní mm, vyjednávat dohodu s členskými státy, abychom viděli, jak dál s tímto návrhem, protože to bylo považováno za jednu z priorit pro tuto komisi. Komise eh, paralelně mm, uznává význam legální migrace. Máme pilotní projekty legální migrace, chceme zlepšovat legální cesty z Afriky do EU, tak, abychom kompenzovali nedostatky na trhu práce a celkově zlepšili spolupráci. Budeme poskytovat finanční podporu a proto v této fázi eh, jsme již začali tento proces. Mm, budu pokračovat Lízy. A mm, ten návrh, e, který e, jsme už vypracovali v březnu, tak chceme, aby vízová politika byla efektivnější, silnější, bezpečnější. Potřebujeme, a to je jeden z cílů tohoto návrhu, společnou vízovou politiku, která zlepší spolupráci s neevropskými zeměmi, co se týče vracení eh, nelegálních migrantů. Za tři týdny budeme tento návrh doplňovat vízovým informačním systémem eh, v květnu a já se těším na diskuse s vámi. Interoperabilita. Interoperabilita eh, byla pro nás prioritou. Je to mm, priorita také pro jednání Bulharské předsednictví chce dosáhnout obecného přístupu. Já si uvědomuji ten rozsah prací. Doufám, že tento výbor bude schopen svoje stanovisko přijmout před letní pauzou. Pak může začít jednání s rakouským předsednictvím. Chci vám říci k interoperabilitě a několika návrzích. Eh, jsem se osobně účastnila ve své eh, kapacitě eh, zástupní generálního tajemníka. My jsme EDPS eh, e a Agentura pro základní práva se účastnili přípravy všech legislativních návrhů. Také jsme měli expertní skupiny na mm, vysoké úrovni Eh, a Agentura pro základní práva EDPS byly součástí těchto skupin. Já jsem vděčná za práci, kterou, eh, které vím, že běží a poziční dokumenty, které vypracovali minulý týden. Tyto dokumenty také budou vstupy pro jednání. Spravodajové byly jmenováni a já se těším na spolupráci s panem Lene, s panem Melom jako spoluspravodaji. ETS je v dobrém stavu a v Koreperu dnes e, proběhla diskuse o změně a odsouhlasení um, revize mandátu, A já jsem si jistá, že a věřím, že tento kompromisní text Eh, je věc, kde, kde budeme později reagovat na požadavky parlamentu. Schengenský informační systém 2, tak tady je velký vývoj. A já věřím, že v koncem května proběhne poslední trialog. Eh, poskytujeme informace k tomuto návrhu, stejně jako k EU Líza. EU Líza jsem si vědoma dvou bodů, které byly na stole minulý týden, když e, došlo k nějakému vývoji. Podle mých informací jeden se týká rozšíření e, nového Eh, nových stránek no, nového eh, řešení IT řešení, jak pomoci členským státům, kteří nemají, které nemají eh, kapacity vyvíjet informační systémy, o které my žádáme. Jak jim tedy EU Líza pomůže splnit požadavky systému, který se přejeme. Paní Makovej, zpravodajka, tady odvádí dobrou práci. Komise se eh, sejde v červnu a předseda tohoto výboru dříve nebo později dostane pozměňovací návrhy, kdy mm, tyto návrhy budou eh, představovat pozměňovací návrhy k návrhům o interoperabilitě. Takže my vám dáme vědět, jak budeme řešit Eh, ty eh, vazby nebo to spojení mezi různými návrhy k interoperabilitě. Já vás chci informovat, že hraniční kontroly nás velice mm, znepokojí, tedy interní eh, hraniční kontroly, ale pracujeme také na externích hraničních kontrolách. Pro některé členské státy kontrola externích hranic je podmínka pro souhlas s celým balíčkem. Co se týče interních eh, eh, kontroly hranice, tak včera proběhla schůzka s velvyslanci těch členských zemí, eh, kdy oznámili šest měsíců ehm, mm, větší kontrol, další kontroly i sousední země. Proběhla konstruktivní diskuse o dopadech a jak zajistit, aby došlo k eliminaci toho. Také vám mohu říci, že jsem byla svědky mm, zjevných dopadů nejenom ekonomických, ale také na důvěru Schengen. A tady komise eh, chce hrát svoji roli, aby toto eliminovali. Komisař Avramopoulos jasně také jasně řekl, že kontroly interních hranic nemohou zůstat navždy. Já nebudu mm, dále rozvíjet ten bezpečnostní balíček, který byl přijat v Dubnu, ale mm, podali jsme hodně návrhů, diskuse e, s občanskou společností, podniky, Evropským parlamentem již začaly a to se týká především um, přístupu k um, účetním a dalším informacím. Já pamatuju si v diskusi o směrnici proti praní špinavých peněz, kdy jsme mluvili o roli FIU. V tomto návrhu jsme udělali velice podrobnou analýzu dopadů E, stejně tak k návrhu ohledně důkazů. Dále nařízení o bušninách, dále zlepšování kontrol exportu a importu střelných zbraní, spolupráce orgánů boji proti pašování střelných zbraní. Eh, na závěr se chci věnovat eh, MFF, víceletému finančnímu rámci. Příští týden přijmeme náš návrh. Dnes už probíhá diskuse v kolegiu financování naší politických oblastí, klíčové priority byly eh, konstatovány všemi mm, pokud já vím, tak IMF, ICF, řízení hranic bude eh, reprezentováno a rozpočet bude navýšen, tak jak se eh, žádá. Také integrace v různých částích MFF, k migrace, externí um, nástroj, protože, jak víte, tak e, pracujeme hodně na, e, také na řízení externí migrace na tomto nástroji. Mm, k situaci e, po roce 2015 je, je vidět, že nemůžeme mít jenom interní přístup, nemůžeme mít jenom kontrolu externích hranic. Potřebujeme samozřejmě odpovědnost solidaritu, ale musíme spolupracovat také se státy mimo EU a hledat vhodná řešení za předpo- poskytování azylu a ochrany těch, kteří potřebují ochranu a zajištění toho, aby v Evropě byli lidé, kteří tady nejsou z důvodu ochrany, tak aby se bezpečně mohli vrátit do svých zemí. A my na to dáme hodně peněz. Takže je před námi spousta práce. Já počítám s vámi, s vaší spoluprací. Odpovím na všechny otázky a pokud nebudu schopná na to reagovat, tak odpovím e-mailem. A nebo se Eh, mezi vás vrátím. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Michu. Asi to bude nutné, my teď máme málo času a máme důležité hlasování v 11, takže je tu mnoho témat a já použiji modrou kartu a hned, hned, hned to zmíním. Vy jste hovořila o modrých kartách a paní Spina, paní Grisbeck, o tom také chtěli mluvit. My jsme měli zasedání stínových na toto téma, ale bohužel kolegové nebyli k dispozici. A já bych to chtěl velmi rychle zmínit. My se nejsme připraveni ke kompromisům a pokud nedojde k revizi, pokud nebude harmonizace a nové zákony v oblasti migrace, které jsou schvalovány například v Německu vytvářejí zeď proti harmonizaci, i když členské státy to mají pod kontrolou a nemůžeme ohrozit tento rozumný návrh a stínový tedy stojí za námi a pokud bude, my skutečně tady to nemůžeme ohrozit. Komise byla velmi progresivní a je pokrytecké pro členské státy uzavírat legální cesty to pokrytectví evidentní a my jsme se dostali do této fáze, kdy neexistují jiné legální migrační cesty, takže je potřeba postupit rychle, paní Sipl, velmi rychle. Děkuji mnohokrát, Claude. Pokusím se soustředit se na některé konkrétní otázky. Pokud jde o interoperabilitu, opravdu si kladu otázku, proč bychom to měli tak uspěchávat. První myšlenka byla, že nic obtížné na tom není, jenom propojeme databáze a úředníci, kteří mají přístup ke dvěma databázím nebo k více databázím, budou mít ten přístup jenom rychlejší. Ale ten návrh je mnohem složitější, vyvolává velké obavy, co řadu technických otázek a řadu otázek, pokud je o přístup a ochranu osobních údajů. Tak proč, proč bychom měli tak spěchat? Proč je tu snaha to uspěchat do eh, letní přestávky? A nakonec hovoříme i o praktických dopadech. Takže jsem skutečně trošku znepokojená. Pokud jde o asilový balíček, vy jste to uvedla, Eurodac by neměl být považován za součást asilového balíčku. Z mého pohledu měli bychom to prezentovat jako balíček. Já se obávám, že jinak nakonec budeme mít Eurodac, ale členské státy stále nebudou moci mít stanovisko například k Dublinu. Takže to je politická věc. Pokud z toho uděláte balíček nebo to necháte stranou. A Dublin se nikdy nedostane na stůl a nebudeme mít nové řešení. Pokud jde o otázku vnitřních a vnějších hranic, já jsem zaznamenal sdělení Avramopula, že kontrole na vnitřních hranicích by neměly trvat na věky. Ale myslím, že to aspoň po třetí, když jsem to slyšela, vnitřní hranice by neměly trvat na věky, ale stále to pokračuje, pořád je to prodlužováno. Takže volné cestování už není možné. A kladu se otázku, kdyby to mělo skončit, až už nikdo nebude schopen překročit hranice, co je v pozadí, jaká představa. Takže jsem už trošku unavená, že vždy říkáme, že by to nemělo trvat věčně, ale komise říká, dobře, existují dobré důvody a budeme s tím pokračovat. Takže to jsou některé otázky a pokud jde o AMIF a další fondy, chce komise jako celek mít určitou představu, aniž by ty žádosti přecházely členských států, co by měl evropský rozpočet hradit v jednotlivých oblastech. Má o tom komise vůbec představu, jak navýšit rozpočet, abychom skutečně mohli financovat všechno? Děkuji Natalie Grisbeck, prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát, Claude. Máme velmi málo času a nejdůležitější témata už byla zmíněna paní Mišu. Velmi rychle tři body, které se týkají také těch blokačních záležitostí. Modrá karta naprosto souhlasím s Claudem Moraesem, s naším zpravodajem. Celá řada z nás mezi stínovými si myslíme, že bychom měli překonat pokrytectví a umožnit, aby tato záležitost šla ku předu. Nemůžeme v Evropě vysvětlovat, že je třeba mít otevřený postoj k migračním tokům a kvalifikovaným osobám a těm, kteří by přinesli něco důležitého do evropského prostoru. A současně ve vztazích a na, na jednáních eh, to naprosto blokovat. Prostě není možné nalézt jiný kompromis než ten, který navrhl Claude. A je velmi důležité, aby toto postoupilo ku předům, takže má naši úplnou podporu v této věci, která trvá příliš dlouho. Reforma Dublinu. I tady jste, paní ředitelko, zmínila nutnost pokročit, ale současně situace je zablokovaná a Řada z nás si přeje, abychom určitě mohli pokročit v této věci, která má významný dopad pro evropské občany v celé Evropě. Třetí věc, o tom se nemluvilo, tedy zmrazení a zabavení výnosu z trestné činnosti. To je trestně právní důležitá otázka, která by umožnila eh, odškodnit oběti trestné činnosti. A také by to umožnilo získat zpět velké finanční prostředky, aby bylo možné i sociálně zabezpečit oběti. A je to také záležitost zablokovaná v této chvíli a proto spoléhám na vaši obezřetnost, abyste se i tímto zabývala. Děkuji vám. Děkuji, Natali. Judith, prosím, Judith Sargentini. Jsem skutečně udivená tím, co to jednání rady v černu přinese. A kdy je, máme 15. května jako poslední termín pro přípravy a to mě udivuje. A chci navázat na Brigit. Stále si myslíme, když hovoříme o azyl a migraci, tak hovoříme o balíčku. A já jsem e, byla na jednání stínových o Eurodaku, abych došla sem. A celá diskuse se točí okolo toho, zda je možné donutit děti, aby poskytly daktyloskopické otisky. A to vůbec nesouvisí s žádostí o azyl dítěte. To má úplně jiný význam. Já chápu, že členské státy by chtěli, aby Eurodac nebyl součástí balíčku, ale já osobně bych chtěla, aby modrá karta a další iniciativy v budoucnosti týkající se legální migrace byly součástí debaty a aby ta jednání o přesídlení také. A věřím, že i komise bude nadále sdělovat Evropské radě, že azyl a migrace potřebují globální celostní přístup a nevyřešíme to, pokud se budeme zabývat pouze návratem a bráněním lidí v migraci. Otázkou také je, s jakou krizí se teď vyrovnáváme, kde jsou asilová centra. My už eh, nejsme schopni eh, lidem poskytnout útočiště, protože už se k nám nedostanou. A lidé, kteří budou překračovat tu řeku mezi Tureckem a Řeckem, a panika nastane, až řecké soudy řeknou, Není možné zadržovat eh, zadatele o azyl a uprchlíky na ostrovech eh, na dobu neomezenou. Je třeba jim dát volnost, jako bychom nečekali, že soud v určité fázi řekne, že to věznění na ostrovech prostě nemůže trvat věčně. Takže já skutečně věřím, že kolegové podpoří parlament v této věci, aby to zůstalo v balíčku a pokud eh, ustoupíme přáním rady a přáním bulharského předsednictví, což je velmi represivní přístup eh, k azylu a migraci, tak eh, tu globální podporu prostě nezískáme. Děkuji, kolegové. Musíme hlas, hlasovat v 11 a musíme ještě vyschnout paní Mišu. Máme tu čtyři řečníky, prosím vás skutečně o maximální stručnost paní Spinelli, paní Grappini, paní Verži a paní Gomeš. A uzavřeme seznam. Barbara Spinelli jako první. Děkuji vám, <clears throat> pane předsedo. Já bych chtěla uh, trochu uh, rozvinout tu zmínku uh, o zablokování Blue Card. Uh, Jakožto stínová zpravodajka pro reform, reformu bych chtěla vyjádřit své obavy a frustraci eh, z této mm, eh, zablokované situace, kdy rada prostě není schopná vést dialog eh, konstruktivní vést konstruktivní dialog s parlamentem. Opravdu zaznamenáváme, že tam není vůle k dohodě. Chtěla bych připomenout stručně dvě věci. Během celého vyjednávání naše frakce podporovala eh, zpravodaje, který velice obratně se snažil zprostředkovat jednání, předkládal různé kompromisní návrhy radě, a to i v palčivých oblastech. Některé naše červené linie přetrvávají jako eh, harmonizace, eh, nicméně snažili jsme se přistupovat k jednání pružně. Některé eh, eh, věci se tedy podařilo pružně dořešit, ale ze strany eh, rady vlastně nedošlo k žádné změně postoje. Rada prostě chce sjednat směrnici bez jakékoliv přidané hodnoty oproti dnešku. Odmítá harmonizaci a já tedy souhlasím s tím, že pan Moraes Eh, nechce takto dále pracovat, když eh, vlastně je snaha ze strany rady přejmout eh, bezobsažný text. Také musím vyjádřit politování nad celkovým přístupem k evropské asilové politice. Nedaří se dospět k dohodě ani v minimálních legálních možnostech migrace, hm, a to je velice neblahé pro Evropu, protože je tím ohrožena demografická budoucnost eh, našeho kontinentu. Pane předseda, já mám dotaz následující na generální ředitelství Home. Vzhledem k tomu, že v některých prvcích se komise s parlamentem shodují, co by se dalo dělat proto, aby se změnil postoj rady, jak přivést eh, radu k rozumu, jak se dostat z té slepé uličky, jaké argumenty by mohla eh, komise navrhnout, které, aby byly efektivnější, eh, a aby podpořili ty argumenty, které už používal Claude během jednání. Děkuji. Děkuji, Barbaro. Bylo by dobré vyslechnout reakci paní Mišu Eh, buďte prosím ještě struční. Paní Grapiny, prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu stručná. Řada věcí už zazněla. Já naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno, ale mám stručnou otázku. Děkuji vám za to, co jste řekla. A chtěla bych zde zmínit dvojí prohlášení. Pokud eh, chcete připravit dokument pro Evropskou radu a pokud jde o eh, výhledy na budoucí evropské volby, problém migrace není zcela chápán v členských státech a pokud tomu nerozumí občané a úřady, měli bychom přednést koherentní sdělení. Občané očekávají jasný postoj rady k tomuto balíčku. Co byste mohla udělat ještě navíc v souvislosti s nařízením o asilovém řízení? My si přejeme, aby ten dokument byl předložen 15. května pro Evropskou radu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Veržia, prosím. Ano, pokusím se o telegrafický styl budeme mít další možnost o tom jednat. Vy jste zmínila celou řadu témat a já vám za to děkuji. Řekla jste, že řada z těchto věcí jsou pro tři instituce prioritní, to je pravda, a nejsem si jist, že všechny tři instituce, dokonce jsem si jistá opakem, že by tři instituce měly stejné priority, což vysvětluje zablokování postupu v některých věcech a já si nemyslím, že bychom měli mít dohodu za každou cenu, zejména pokud má dojít k ústupu v oblasti ochrany lidských práv a v této oblasti jsem toho slyšela velmi málo z hlediska lidských práv a právního státu. Vůbec jsem neslyšela o těchto otázkách, které zajímají Evropský parlament v celé řadě témat, o kterých jste hovořila. Zmínila jste, že třeba rovnováhu mezi sudatou odpovědností. Dobře, já bych chtěla říci, že třeba reagovat na zásadu nezbytnosti a proporcionality, pokud jde o bezpečnost a dodržování lidských práv a základních práv. Ve vašem vystoupení, jako ve vystoupení členských států, slyšíme posedlost tím, co říkáte nelegální migrace. A pro mě i jiné zde neexistuje nelegální migrace. Nejsou zájem nelegální migranti, ale migranti, kteří jsou v postavení, které v rozporu se zákonem, protože legislativa členských států je tak uspůsobena, že jsou v nelegálním postavení. Tedy je třeba se vrátit k azylovému právu, k právu na azyl, dodržení, ženevsk, dodržování ženevské úmluvy, která je jádrem našeho zájmu. A uvedu jeden příklad závěrem. Ve Francii je Iránec, který je v zadržovacím středisku, který je ohrožen vyhoštěním v kterékoliv chvíli a je v současnosti odsouzen k smrti v Iránu. Byl odsouzen i ve Francii, ale je v, v Iránu odsouzen k smrti, protože je to křesťan. Tak já už nevím, co v Evropské unii děláme, pokud odešleme do Iránu osobu, která je kvůli svému vyznání odsouzena k smrti. Tady se dostáváme na samou mez toho, co je nepřijatelné. A já bych si přála, abychom se velmi bedlivě zabývali takovou situací. A konečně poslední řečníkem Ana Gomeš. Paní Mišu, jsem velmi, je mi velmi líto, že jsem tu nemohla být dříve, ale věřím, že tu bude ještě další příležitost. Chtěla bych vám zep, tebe se zeptat, jak je vnímání úlohy komise v interakci nejen s námi, ale s členskými, nejen s námi, ale i s členskými státy. Má říkat komise pravdu členským státům, má říkat pravdu, že tím, že neumožníme legálně bezpečné cesty pro uprchlíky, že se nedohodneme na Dublinu a že neotevřeme cestu pro modré karty, že vlastně tím podporujeme pašeráky a obchodníky s lidmi proč neřeknete pravdu členským státům a proč je podporujete v té protimigrantské retorice, kdy se legitimizují veškerá, veškeré odsuny a opatření vůči Turecku a Sudánu? Členské státy se, se snaží prodávat šengenský eh, prostor a přístup do šengenského prostoru. A také dokonce evropské občanství spojené s šengenským prostorem. Očekáváme zprávu, která je naplánovaná na listopad. Komisařka Jourová se proto rozhodla spolu s DG Home o takzvaných zlatých e, vízech, ale to už je pozdě, mělo to tu být mnohem dříve, protože třeba říci, že je tu skutečně e, evidentní pokrytec členských států. Pan předseda, můžeme se vrátit této otázce někdy jindy nebudete schopna na všechno odpovědět, protože máte na to asi 8 minut. A omlouvá, pan předseda se omlouvá táně, fajn, budeme hlasovat a lidé už začínají přicházet na hlasování. Takže samozřejmě, paní ředitelko, budete se moci vrátit k těmto důležitým otázkám později a vážíme si vašeho velmi eh, fundovaného vystoupení. Takže jenom nám poskytnete takovou stručnou odpověď, nejde o, ani o ty písemné odpovědi, ale měl byste se velmi rychle vrátit, protože to jsou aktivní eh, témata v trialogu a myslím, že je důležité, abyste se k tomu vrátila velmi brzy. Tak jenom velmi rychle. Děkuji. Velice ráda s vámi budu diskutovat o všech eh, tématech, které jsem zmínila a které jste zmínili vy. Eh, nebudu mluvit příliš dopodrobna, ale chci říct se následující. Modrá karta. My jsme měli stejnou ambici jako vy a proto jsme tu modrou kartu vlastně připravili jako návrh. Eh, chtěli jsme se vlastně dosáhnout našich cílů a chtěli jsme najít řešení, které nebude bezobsažné a prázdné. A to je důvod, proč se to zablokovalo. Já bych sama chtěla najít nějakou možnost, protože já jsem na tomto tému ještě v generálním ředitelství Home nepracovala, tak chtěla bych najít možnost dospět k řešení. Ale pokud eh, Eh, nic takového nenajdeme, tak prostě se to nepřijme, protože nechceme mít bezobsažný text. To je zcela jasné. Pokud je o asilový balíček a asilovou politiku, eh, my v komisi s vámi souhlasíme, že musíme mít holistický přístup, musíme eh, to řešit formou balíčku. Ale to neřeklo bulharské předsednictví, že Eurodac může být vlastně vyřazen. Komise řekla, že Eurodac by mohl být vyřazen z balíčku, být mimo balíček, protože má jiné funkční prvky i jinou úlohu. Jsou tady členské státy a vy víte, že se musí jednat o politickou eh, dohodu a já budu respektovat eh, to finální rozhodnutí, ale prosím nebraňte nám hledání kompromisu a řešení které budou fungovat mezi jednotlivými balíčky. Nemůžeme eh, říci, já nesouhlasím s těmito členskými státy, nesou, s těmi, kteří říkají, my nechceme Dublin, nechceme solidaritu, protože chceme kontrolu vnějších hranic, tak to, to ale nemůže fungovat. Musí to být holistický přístup. Ale pro nás, pro komisi, Eurodac není eh, tím potřebným prvkem balíčku, ale je na vás, to posoudit a rozhodnout. Interoperabilita. To je opravdu klíčový balíček. Můžeme eh, diskutovat o podrobnostech třeba někdy jindy, ale je to klíčový balíček, protože eh, je to tedy politická i praktická věc a propojí všechny nástroje, které máme k dispozici. Už jsme v minulosti vytvořili hodně nástrojů, Um, už v minulém desetiletí a ty nástroje nebyly nikdy propojeny. Měli bychom takto pokračovat? Měli bychom říci, že co zadám do jedné databáze v, jedné, v jednom členském státě a co zadám do jiné databáze v jiném členském státě nebude propojeno? My bychom se do toho měli pustit nejen kvůli migrační krizi, nejen kvůli tomu, že to teď potřebujeme, ale také proto, že nám to vlastně vývoj umožňuje. A musíme postupovat pochopitelně v souladu s pravidly o ochraně údajů. A vy víte, jaký byl můj postoj k ochraně údajů. Musíme respektovat ochranu údajů i základní práva. A není to tak, že by jedno eh, bylo v rozporu s druhým. Nyní k naší úloze eh, ve vztahu parlament eh, rada. Já jsem od samého počátku říkala, že bych chtěla aby parlament byl institucí, s níž budeme spolupracovat, abychom zjistili, jak eh, vlastně postupovat společně ve vztahu k radě. Některé členské státy mají obdobné názory jako ty, které tu zazněly. A mým úkolem je snažit se najít eh, cesty, jak zajistit spolupráci, abychom dospěli k cílům a e, vlastně vytvořili ten balíček tak, jak by měl být. Nemělo by, neměli bychom ohrozit ten balíček a přidanou hodnotu. A ještě jedna poslední poznámka k datům. Evropská rada zasedá na konci června. A máli se něco projednávat na Evropské radě, pak tři, čtyři týdny předem musí být k dispozici návrh závěrů a podobně. Z hlediska časového není nic, co by nám bránilo pracovat až do konce května. V našem plánu ale potřebujeme nějaké lhuty, abychom zajistili, že budeme včas připraveni na červnovou radu. Možná na začátku června bude Rada ministrů spravedlnosti a vnitra, takže všichni eh, koreper, členské státy, my se snaží zapojit do toho procesu směřujícího k Evropské radě. A samozřejmě eh, uvidíme, k čemu se dospěje. Myslím, že už jsem mluvila o kontrolách na vnitřních hranicích. To se znovu Eh, vyhodnocuje a pak ještě k víceletému finančnímu rámci. Když se podíváte na ty návrhy, tak uvidíte, že jsme opravdu odvedli velice obsáhlou práci v tom, jak zajistit, aby ten nový víceletý rámec eh, byl lepší nejen v našich eh, oblastech, jako v je se v řízení hranic, ale i v oblastech dalších už se vyhodnocují potřeby na základě toho, jaké byly potřeby v minulosti. A to všechno eh, tedy bude součástí balíčku nejen 2. května, až bude předložen návrh soudného rozpočtu VFR, ale i posléze, až předložíme ty eh, odvětvové návrhy, které mají být předloženy 12. června. Takže myslím, pane předsedo, že jsem dodržela ten čas. Děkuji vám a budu vám vždycky k dispozici a budu s vámi ráda diskutovat i individuálně. Děkuji, my vás rádi přivítáme na našich jednáních a eh, určitě vás uvidíme velice brzy. Děkuji vám, kolegové, za disciplínu. Eh, teď velice rychle ještě dám slovo Tanie, která nás bude informovat o trialogu a e, je to tedy kvalifikační směrnice. Děkuji. Klode, já budu skutečně stručná. Vím, jaké máme časové omezení. Takže jenom stručná informace o situaci e, trialogu, který proběhl ke kvalifikačnímu nařízení. Chci vám jenom připomenout, že vytváříme podmínky pro mezinárodní ochranu. Je to jedna ze sedmi částí uh, azylové legislativy. Hovoříme o tom, jak nejlépe harmonizovat dva statuty eh, pro uprchlíky a osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu a jak tyto statusy zblížit v Evropě, protože máme eh, různé postupy. A komise tedy navrhla text, eh, který má právě revidovat eh, evropský azylový systém. Zahájili jsme jednání v září, ještě za malckého předsednictví. Měli jsme více než 40 eh, schůzí na úrovni politické i úrovni pracovní. Já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a politickým poradcům za jejich skvělou práci a také poděkovat současnému bulharskému předsednictví. Šestý trialog se konal minulý týden ve Štrasburku a myslím, že jsme opravdu zaznamenali velice dobrý pokrok. Byli jsme schopni uzavřít většinu technických otázek. Ještě přetrvávají některé politické otázky Eh, možná nás ještě čeká jeden nebo dva trialogy a chtěli bychom to celé dokončit ještě do letní přestávky. V parlamentu máme opravdu silný mandát ke zblížení obou eh, statusů tedy statusu pro uprchlíky a statusu pro osoby, které mají nárok na doplňkovou eh, ochranu. Je tady vlastně ta možnost pěti let pro získání povolení dočasného pobytu. Mělo by to zabránit nadměrným administrativním eh, nákladům a sekundárním pohybům a já tedy doufám, že to do léta dokončíme. Děkuji. Děkuji, Tanjo. A další trialog bude 16. května. Děkuji eh, mnohokrát za tuto podrobnou zprávu. Vážení kolegové, v 11 hodin máme hlasování, takže prosím, buďte v svých míst, na svých místech s elektronickými kartami. Začneme v 11 přesně.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 Um, I'm going to begin the vote. Um, I'm not sure about... Začneme s hlasováním. Posaďte se, prosím. Začneme bodem 6. To je eh, výroční zpráva o fungování šengenského prostoru. Pan Koelo je zpravodajem. Přejete si vzít slovo? Děkuji. Velice stručně chci poděkovat za vynikající spolupráci s tínovým zpravodajům a budeme hlasovat o první parlamentní zprávě o šengenské oblasti. Myslím, že to je velice důležitý krok nejenom eh, na ochranu občanů a svobodu pohybu, ale také zajištění demokratické kontroly parlamentem. Děkuji. Děkuji, pane Koelo, za mm, vaši práci a nyní chci oznámit několik technických korekcí na závěr v tom hlasovacím systému, který je revidovan, nebyl distribuovan. Je to na stránce 6 na Eh, vrch 84 nespadá pod kompromis 5a, ale pod kompromis 5. Takže pokud 5a nebude přijato, tak 84 se nebude hlasovat odděleně. Doufám, že všichni toto pochopili a přejdeme k hlasování kompromisem 1. Otevírám hlasování. Počkáme, až všichni se připraví. Hlasování je stále otevřeno. Končím hlasování. Přijato kompromis 2. Otevírám hlasování. Ehm, děkuji, pane předsedo. Můj hlasovací karta přijde, ale teď bych chtěl hlasovat manuálně. Pereme ehm, to tedy na vědomí, hlasujete Eh, pozitivně palcem a negativně dolů. Takže otevírám hlasování kompromis 2. Končím hlasování. Přijato kompromis 10. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, návrh 44. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3a. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 4. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 78. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis. Je to zamítnuto. Kompromis 5, otevírám hlasování. Otevírám hlasování kompromis 5. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5a. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 101. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 24. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, návrh 103. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 32. Končím hlasování. SND mají o jednoho navíc. Dobře, v pořádku, takže končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11a. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 16a. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9 otevírám. A pardon, návrh 115. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To zamítnuto. Kompromis 9. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 12. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 13. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 169. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 170. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 172. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis, eh, omlouvám se, návrh 174. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 26. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 177. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 178. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 17. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 186. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 18a. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 100, 187. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 18, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 194, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 19, otevírám hlasování. Končím hlasování. Kompromis 20a, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 20, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato Kompromis 20b, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 21, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 22, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato Kompromis 22b. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Eh, návrh 221. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 22a. Otevírám hlasování. Končím hlasování. přijato. Kompromis 23, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, návrh 226, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 233 otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 24a. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 238. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 240 otevírám hlasování. Eh, končím hlasování. Kompromis 25. Končím hlasování. Eh, návrh 247 otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 249. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Citace 1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Citace 2. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tři. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtyři. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, recitály. Kompromis 27. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 28. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 28a. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A, pardon, moment, SND. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 28a. Otevírám hlasování. To jsme právě teď hlasovali. Omlouvám se. Návrh 18. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato kompromis 29. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ehm, návrh 22. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 30. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato Návrh 32. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 31. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Recitál F38. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 39. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 40. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto Závěrečné hlasování. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. 45 hlasy přijato 8, proti 3 se zdrželi. Gratuluji panu Koelovi, zpravodaji. Vážení kolegové, nyní to bylo dlouhé hlasování. Takže vám děkuji za vaši trpělivost. Okay, colleagues, if everyone's ready, we'll go straight to the to the to this. Jste připraveni? Máme tu další dlouhé hlasování. U tohoto dlouhého hlasování máte Prosím, kolegové. Ano, zpráva Ferrara. Takže prosím o klid. Dostali jste závěrečný hlasovací seznam a konsolidované pozměňovací návrhy Je dokumenty s alternativním zněním. Kompromisní pozměňovací návrhy 42, 43 a 44. A v případě, že kompromis 39 nebude schválen. Takže než přistoupíme k k hlasování společný postup pro mezinárodní ochranu v Unii. Laura Ferrara je zpravodajkou. Ptám se, jestli chce promluvit před hlasováním. Chcete se ujmout slova? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem poděkovat všem kolegům. Ta práce byla velmi obtížná která začala v říjnu 2016, trvala rok a půl. Rok a půl práce vzhledem k vysoce technickým aspektům tohoto nařízení a vzhledem k politické citlivosti si myslím, že toto znění je krokem vpřed pro společný evropský asilový systém. který bude disponovat vším, co je potřeba, aby to řízení bylo efektivní. Chci poděkovat všem kolegům, děkuji všem stínovým kolegům, kteří mě provázeli a děkuji všem úředníkům, kteří, se, kteří úsilovně pracovali. Děkuji. A podobně jako u pana Koja, já když děkuji zpravodaji a s tím není to nic formálního, je to skutečně výsledek intenzivní práce. 188, 189, pozměňovací návrhy identické. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. 188, 189. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 190. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 191 192. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Články 475 Zahajuji hlasování. Končím asi hlasování. Zamítnuto. Pozměnce návrh 33. Končím hlasování. Zamítnuto. 480. Zahajuji hlasování. 480 odpadá. Kolegové, pan předseda se omlouvá. Pan předseda měl pravdu, sekretariát se mýlil, pokud jste tomu naslouchali. Ale věřte, že to mám pod kontrolou, říká pan předseda. 480 ještě jednou zahajil hlasování. 480 opakované hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 485. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 485. Schváleno. Kompromis 1. Zahaju hlasování. Kompromis 1. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Článek 5, kompromis 2, zahajuji hlasování. Kompromis 2 k článku 5, hlasovali všichni, hlasování ukončeno. Schváleno. Kompromis 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 5, 6, 5. Zahajuji hlasování. 5, 6, 5. Pozměňovací návrh 5, 6, 5. Tak 5, 6, 5 odpadá. Takže kompromis 4a kolegové. Zahajuji hlasování. Kompromis 4a. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 6. Kompromis 6 na stránce 15, pokud máte stejný hlasovací seznam jako já, zahajuji hlasování. Kompromis 6. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. A nyní kompromis 7. Na stránce 17 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 8. Zahy hlasování. Končí hlasování. Schváleno. Kompromis 9. Zahy hlasování. Končí hlasování. Schváleno. Kompromis 10. Zahy hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 10a. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 796, 796, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 797, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 799, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 798, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 800, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 801 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 802, za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 15, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 16, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 874 pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. 874. Končím hlasování. Zamítnuto. 875. Končím hlasování. Zamítnuto. 878. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 877. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 876 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 880 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 881 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 882 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 19 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 20 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh devět dva šest zahajuji hlasování. šest Končím hlasování. Schváleno. 927. 927. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 21a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 22a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 24. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 25. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Na stránce 52 kompromis 26. Zahaj hlasování. Kompromis 26. Končím hlasování. Schváleno. 27. Kompromis 27. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 28. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 29. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 31. Na stránce 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 1174. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 33. Zahajuji hlasování. tři. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 35 na stránce 73. Tak kompromis 34. Pan předseda se omlouvá, utekla nám jedna stránka. Nejdříve 1247 na stránce 70. 1247 na stránce 70. Končím hlasování. Zamítnuto. 1253 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní kompromis 35 na stránce 73. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 38 na stránce 79. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní na stránce 83 1398 zahajuji hlasování. 1398. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 39. Kompromis 39. Končím hlasování. Schváleno. S velkou většinou kompromis 40. Kompromis 40. Zahajuji hlasování. Kompromis 40. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 43. Závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Další pozměňovací návrh 1502 na stránce 90. Zahajuji hlasování. 1502, 1503 jsou identické návrhy. Zahajuji hlasování u těchto návrhů. Končím hlasování. Zamítnuto. 1504 zahajuji hlasování. 1504. Končím hlasování. Schváleno. 1506. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 1507. 1508, kolegové. 1508. Pan předseda se omlouvá. Moje chyba. Tak 1507 musíme hlasovat, takže se vracíme k 1507, 1507. Končím hlasování. Schváleno. 1508, za hlasování. 1500, nikoli tedy 1509. 1509, Končím hlasování. Zamítnuto. Patnáct deset. Jedna pět deset. To hlasování je opravdu dlouhé. Potřebuji kávu. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 46 na stránce 94. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 47 na stránce 96. Zahajuji hlasování. 47. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 1577. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 1579. Závěr hlasování. 1579. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 1584. za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Tedy 1590. za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 1592 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 1595 a 1596 identické návrhy za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení 195. za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 196. za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 197. za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 199. Zahajuji hlasování. 199. Končím hlasování. Zamítnuto. 201. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 203. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 204. za hlasování. Končí hlasování. Zamítnuto. 207. za hlasování. Končí hlasování. Schváleno. 209. za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 215. za hlasování. 215. Končím hlasování. Zamítnuto. 216. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 257 na stránce 102. 254 a 200. Dva, pět, sedm a čtyři. Ty jsou, už jste hlasovali, tedy hlasování běží. Končím hlasování. Zamítnuto. 258 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 264. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 273. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 284. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 285. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. sedm. Končím hlasování. Schváleno. 296. za hlasování. Končí hlasování. Zamítnuto. 9. Zahajuji hlasování. Končí hlasování. Schváleno. 301. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třista devět na stránce 108. Končím hlasování. Zamítnuto. 340. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 3, 4, 4 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 342 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 341 za hlasování končí hlasování. Schváleno. Čtyřista tři. Omlouvám se za přestávku. A nyní 423 na stránce 115. 423. Pokud má někdo jiný názor, tak mi to řekněte, a my jsme to ověřovali. 423 na stránce 115 za hlasování. 423. Mělo to také odpadnout? A co tady? 423? Kolegové, 423. Můj hlas asi vás nemůže ovládnout, ale tak si to aspoň představujte. 423. Je to 423 Pane předsedo, v hlasovacím seznamu, který máme, máme 422 a 623 jako identické návrhy. Ne, máme tady 423. E zástupce koordinátora EPP má pravdu, děkujeme mnohokrát. Já jsem vás požádal o názor, takže na tomto základě 426 budeme hlasovat, všechno ostatní odpadlo. Tedy 426, pan předseda se opět omlouvá. 426. Ověřujeme si, zda je to 426. So we go from 46. No, we go for these ones. From 30. 30, 40. 422 and 422. It's better to vote those. Yes. Colleagues, um, can I just... Kolegové, dělám tento návrh. Vrátíme se od 430 a dál bude to mnohem jasnější a bude to rychlejší a dojdeme na konec. A tím si zajistíme, že neuděláme žádnou chybu. Takže hlasujeme od třicítky dále. and which are Because 1595. Protože 1595 a 96 byly schváleny, tak 30 a 42 neodpadly a musíme je hlasovat. Takže jste toho názoru, dobře. 30 za hlasování. Pozměňovací návrh 30 a 422. Zahaj hlasování. Je to správné, ano. Je to 30 a 422. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Schváleno na stránce 114. Je to schváleno. A nyní 426. Zahájil hlasování. 426. Končím hlasování. Zamítnuto. 31. Zahájil hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 427. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 430. Až 442. 442. 442. Končím hlasování. Zamítnuto. 443 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 454 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. To bylo 454. Ano, pr- můžeme hlasovat ještě jednou. Nebylo jasné, o čem hlasujeme. 454 k úvodnímu straně 75. Pokud jste nevěděli, o čem hlasujete, tak to odhlasujeme ještě jednou. 4, 5, 4. Zahajuji opět hlasování. Opakovaně hlasujeme o 4, o 4 5, 4. Končím hlasování. Schváleno. 455 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 457. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 470. 470. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování po jménech za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno 36 pro, 12 proti, 18 se zdrželo. Blahopřejeme. a samozřejmě hlasování o rozhodnutí vstoupit v jednání, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také schváleno 39 ku 9, 4 hlasy se zdrželi. Blahopřejeme paní Ferrara a všem stínovým. Kolegové, ještě tady máme dvě. Hned další hlasování. Děkuji za trpělivost. Ještě dvě hlasování. Etias. Hlasování o Etias. Spravodajkou je paní Gál. Chce zpravodajka si vzít slovo stručně? Děkuji. Chtěla bych vám jenom sdělit, že Koreper schválil postoj parlamentu po posledních jednáních a můžeme tedy hlasovat. A jsem velice vděčná za úzkou spolupráci s estonským i bulharským předsednictvím, ale především chci říci, eh, že to bylo velice složité téma a dosáhli jsme velkých úspěchů, měli jsme silný parlamentní postoj, to potvrzuje i tento text. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, paní Guillaume, panu Deprezovi, paní Stevens, paní Veržiat a dalším i když někdy ty diskuse byly poměrně ehm, živé, ale ehm, všichni přispěli k konsolidovanému textu, který je solidní a půjde dobře zavést do praxe. A především děkuji za veškerou podporu. Ehm, I, děkuji i poradcům politických skupin, kteří odvedli skvělou práci. Měli trpělivost procházet všechny technické záležitosti a především děkuji sekretariátu Katrin Huber za tuto práci, protože odvedla skvělou práci, takže jí chci poděkovat. Thank you very much. Děkuji, Kingo i za poděkování zaměstnancům a sekretariátu. To se často nedělá, takže děkuji a můžeme se pustit do hlasování. Ten první postup, pokud ten, takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování Právě jsem chválil sekretariát. Končím hlasování. Je to přijato, 45 ku 10, nikdo se nezdržel. A druhé hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Paní Veržeja? až potom. Dobře. Děkuji. Končím hlasování. Máme výsledek toho hlasování. Promiňte, kolegové, na mé obrazovce se to neobjevilo, ale dali mi tedy čísla 40 5 ku 10, nikdo se nezdržel. Nevím, proč se nám to neobjevilo na obrazovce. Asi se to neobjevilo na všech obrazovkách, to je zvláštní. Objevilo se to na některých našich obrazovkách, ale ne na vaší. nechci vytvářet problémy, ale hlasování bylo zaznamenáno. Na některých obrazovkách se sice neobjevilo, ale bylo to tedy 45 pro, 10 proti a nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme paní Gál i stínovým zpravodajům. Paní Veržiat, měla jste procedurální připomínku? Ano, já bych chtěla se přidat k těm díkům našim spolupracovníkům, ale dovolte poznámku. My jsme zastavili nebo ukončili diskuse stínových zpravodajů na konci prosince, pak byly tříměsíční, více než tříměsíční takzvané technické diskuse, během nichž byl připraven kompromis týkající se ochrany údajů, který není uspokojivý a mě tedy mrzí tato metodika a i když tedy souhlasím s díky všem, kteří se podíleli, eh, a chtěla bych říci, že do budoucna bychom eh, se měli vyhnout takovéto metodě, protože to není dobrá metoda pro tvorbu právních předpisů, zvláště u takovéhoto textu, který je velice důležitý Eh, bude se vlastně týkat všech státních příslušníků třetích zemí, kteří eh, nepotřebují víza, budou muset mít cestovní povolení, takže to je vlastně vízum, i když se to tak nenazývá, čímž se úplně změní pravidla fungování a měli jsme mít při nejmenším schůzku politických stínových zpravodajů, aby se o tomto bodě rozhodlo, než se bude hlasovat. Mrzí mě tato metoda a doufám, že do budoucna se takováto metoda nebude opakovat, protože to není dobré. Eh, skutečně takto rozhodovat o tak důležitém textu. Myslím, že jsme si mohli nechat pár týdnů navíc. Um, Děkuji, paní Veržiat. Um, myslím, že zpravodajka slyšela vaše komentáře obdobně jako další poslance, ale teď o tom nemůžeme diskutovat. Děkuji. Spravodajka nechce odpovídat, takže děkuji za tento názor. Um, Takže kolegové, budeme postupovat dál. Bod 10. Pan Drexler je přítomen a jde dopředu a chtěl bych tedy nejprve uvést tento bod. Je to závěrečný bod před obědem, bod 10. Kde pak je pan Drexler? Takže jedná se o prezentaci právní služby. Někteří z vás se tento rozsudek sledovali. Je to tedy rozsudek tribunálu z 22. března 2018 o věci De Capitani proti parlamentu, jimž se Eh, ruší parlamentní rozhodnutí, eh, podle kterého byl odmítnut plný přístup ke dvou čtyřsloupcovým tabulkám týkajícím se trialogu. Vím, že někteří kolegové to sledovali. A teď dáme slovo zástupci eh, právní služby, který nás s tím rozsudkem seznámí a pak bude následovat výměna na názorů. Takže pane Drexlere, z Jurisconsult Evropského parlamentu. Máte slovo. Případu de kapitány. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Děkuji za tu příležitost eh, prezentovat tento případ. Na úvod mohu říci, že je to vlastně poprvé, kdy tribunál EU řešil takový případ týkající se legislativního postupu. E, týkalo se to tedy trialogu a e, čtyř sloupcových dokumentů. E, řešil to sedmý senát tribunálu a zabývalo se tím pět soudců. Je to velice důležitý rozsudek. Někteří dokonce říkají, že je to takový průlomový rozsudek, který může mít dalekosáhlé dopady nad rámec jenom té samotné otázky přístupu k dokumentům, protože se to e, týká přístupu k dokumentům, občanských práv, ale také legislativní práce, e, která se odvádí. Takže pár uh, uh, informací na vysvětlenou. Co bylo pochybněno? O rozhodnutí parlamentu Emilio de Capitani podal žádost eh, o přístup k dokumentům a pan de Capitani původně předložil dlouhou žádost eh, o zpřístupnění všech možných dokumentů se zaměřením na ty čtyřsloupcové dokumenty týkající se probíhajících legislativních postupů. Tato první žádost posléze eh, pan de Capitani ji omezil na probíhající postupy na základě hlavy 5 smlouvy o fungování EU To jsou postupy v oblasti eh, spravedlnosti a svobody a dále podle článku 16 stejné smlouvy, to je ochrana osobních údajů. Parlament informoval žadatele, že že má tedy sedm více sloupcových eh, tabulek a dal mu plný přístup k pěti z nich a částečný přístup ke dvěma. A ten částečný přístup vlastně znamená, že ten čtvrtý sloupec toho příslušného dokumentu nebyl poskytnut. Týkalo se to návrhů, které eh, projednával váš výbor a týkalo se to eh, nařízení o Europolu. Ty argumenty lze schrnout následovně. Eh, byly to vlastně takové dva argumenty, eh, některé tedy konkrétní, které se týkaly eh, samotného návrhu a hlavním argumentem byla citlivá povaha návrhu. Pak tady byly obecné argumenty týkající se fungování toho legislativního procesu jako takového pan De Capitani napadl eh, toto rozhodnutí parlamentu tribunálu EU. Rada a komise vlastně vystoupily na podporu parlamentu a na konci března eh, tribunál rozhodl mm, a vydal rozsudek. Eh, co se týče rozsudku, můžeme říci, že za prvé tribunál citoval judikaturu a různé roz, hlavní rozsudky k nařízení 1049 2001 a trialog mm, také popsal v tom rozsudku. A potom v tom rozsudku byly další argumenty. Vlastně byl tam takový obecný předpoklad nespřístupnění. Eh, ti, co vystupovali, řekli, že tribunál by měl tedy eh, uznat obecnou nepřístupnost tohoto čtyřsloupcového dokumentu, dokud ten postup ještě probíhá. A eh, tribunál nepřijal takovýto obecný předpoklad, řekl to velice jasně, řekl, že Takovýto předpoklad není možný, když se jedná o legislativní aktivitu. To tam bylo řečeno velice jasně v odstavci 84 například. A v tomto smyslu ten rozsudek je plně v duchu dřívějších rozsudků, které už byly v té podobné věci vydány. A potom tribunál se zabýval eh, samotnou podstatou věci a řešil eh, argument, že by to mohlo ohrozit eh, legislativní postupy a toto zpřístupnění. A vlastně se sledovala ta argumentace parlamentu. Rozsudek zkoumá základy eh, toho argumentu, že se jedná o citlivé téma. To bylo vlastně předmětem návrhu a toto tedy rozsudek odmítl. Bylo tam řečeno, že i když ta oblast je politicky a právně složitá, tak citlivost tématu sama o sobě není důvodem proto, že by se řeklo, že by mohl být ohrožen legislativní postup. To je v bodech 89 až 97 rozsudku. A potom e, za druhé tribunál dále zkoumá argumenty parlamentu a dalších institucí týkající se legislativního postupu obecně. A Prvním argumentem byla hrozba veřejného tlaku na eh, aktéry toho legislativního postupu a tam tedy tribunál mm, říká, že vyjádření veřejného mínění je nedílnou součástí výkonu demokratických práv evropských občanů. Tak toto přesně je uvedeno v rozsudku. To znamená, že i když ten vnější tlak by eh, mohl být platným důvodem pro odůvodnění eh, zamítnutí, ale tribunál vyžaduje, a to už zaznělo v předchozích věcech řešených eh, před tribunálem, že realita takového tlaku musí být prokázána, a to s jistotou, a musí být poskytnut hmatatelný důkaz, což v tomto případě se nestalo a proto byl tento argument zamítnut. A potom argument toho, že ten text je vlastně provizorní, ten text v tom čtvrtém sloupci. K tomu eh, tedy tribunál řekl, že také zamítá tento argument, protože na základě nařízení 1049 se jedná tedy o rozhodovací postup, ale eh, tento nařízení nijak nerozlišuje eh, mezi eh, stavem a fází toho postupu. Pak tady byl eh, argument možné ztráty důvěry mezi institucemi. Tribunál tento argument odmítl a za tímto účelem použil povinnost loajální spolupráce. Řekl, že pokud by došlo ke ztrátě důvěry mezi institucemi, pak by instituce porušily svou povinnost loajální spolupráce. Takže i zde tribunál eh, eh, zase vyžaduje hmatatelný důkaz, který by musel prokázat, že došlo ke ztrátě důvěry. A nakonec argument prostoru pro úvahu. Tento argument byl také tribunálem zamítnut, protože trialogy, a to tam je velice jasně řečeno, jsou podstatnou fází legislativního postupu jako takového. A to je v bodě 105 rozsudku. A v tomto kontextu musíme poznamenat, že tribunál zdůraznil, že tento rozsudek se netýká přímého přístupu k práci trialogu, ale jenom e, se to týká vyžádaného přístupu k dokumentům používaným v trialogu. Tribunál také uvádí, že tento rozsudek nespochybňuje volnou výměnu názorů mezi institucemi, protože Účastníci trialogu se mohou setkávat, diskutovat o kompromisních textech, které budou v tom eh, čtvrtém sloupci na různých jednáních. Pak tady byl argument dočasnosti odmítnutí. Tento argument byl rovněž zamítnut z důvodu, že trvání trialogu nebo během trvání eh, trialogu eh, může dojít k prodloužení eh, té lhuty, eh, jak uvádí tribunál ve svém rozsudku, vlastně nemusí být stanoven časový konec a proto bylo třeba zvážit i opatření, která existují na některých výborech parlamentu, opatření, která se přijímají interně na základě informování o tom, co se dělo na trialogu. A bylo řečeno, že to eh, není dostatečný důvod pro zachování důvěrnosti čtvrtého sloupce během eh, průběhu těch trialogů. Eh, na závěr tedy tribunál řekl, že žádné důvody, které parlament uvedl, nebyly dostatečné pro prokázání, že zpřístupnění eh, plného eh, dokumentu by mohly konkrétně a reálně podkopat rozhodovací proces eh, v této záležitosti a proto tedy bylo zrušeno rozhodnutí parlamentu. A toto zrušení znamená, že parlament by měl formálně přejmout nové rozhodnutí, podle něhož budou zpřístupněny požadované dokumenty. A pokud jde o praktické dopady, u budoucích žádostí eh, o zpřístupnění čtyřsloupcového dokumentu ještě během legislativního postupu bude muset parlament eh, vykonávat tento rozsudek. To znamená, nemůže vycházet z obecného předpokladu, že přístup bude odmítnut jenom proto, že ten legislativní postup ještě neskončil. Pokud případ od případu se zjistí, že existuje riziko podkopání rozhodovacího procesu, musí být předložen hmatatelný důkaz, že něco takového eh, opravdu hrozí. A pokud jde o obecnější dopady na fungování trialogů, rozsudek přijímá, že triálogy jsou součástí legislativního postupu a přijímá, že triálogy se vedou eh, s vyloučením veřejnosti. Ale pokud jde o další dopady tohoto rozsudku na dokumenty jiné než jsou ty čtyřsloupcové dokumenty, tam bych řekl, že je těžké odhadnout eh, důsledky, alespoň eh, v této fázi. A svou prezentaci uzavřu tím, že tato věc byla řešena tribunálem. Teoreticky může proběhnout odvolací řízení, ale jak víte, odvolání lze podat pouze na základě právních bodů. Je tady také e, lhůta pro zahájení takového odvolacího řízení a ta lhůta je 8. června 2018. Takže stručně taková je situace s tímto rozsudkem a jsem k dispozici pro případné dotazy. Děkuji. Uh, Děkuji, máme ale jenom 10 minut na ty otázky, takže další fáze je tedy možné odvolání k soudnímu dvoru, což dělá Jury. Eh, co se týče transparentnosti, tak mm, tam je příslušný náš výbor, takže nějaké eh, mm, připomínky vůči Jury jsou důležité, že Guillaume, Sophie a někdo další se hlásí o slovo. Takže jenom tři. Dion, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že já mám stále stížnost u ombudsmana k přístupu k dokumentům. Očekávám eh, brzké rozhodnutí. To, eh, co se týče právního doporučení radě k registru transparentnosti, toto eh, je pro mě taková stimulace, že se to konečně trochu otevře. Musím si, že tady je jedna věc, kterou úplně nechápu v té věcné podstatě jedno doporučení, které bych měl k procedurálním eh, follow-up. Eh, proces rozhodování, pokud je tady riziko externího tlaku a soud říká, občané budou eh, muset vykonat, využít své demokratické právo a tudíž být schopni sledovat ten rozhodovací proces. Já myslím, že v demokracii, když můžete sledovat demokratický proces, tak neuškodí, když občané eh, se k tomu vyjádří. Především, když se to týká jejich práv nebo obecně. Nemyslím si, že to podkopává rozhodovací proces. Myslím, že to je demokracie, takže nechápu, co je za tímto kritériem. Používal se to v minulosti a určité vysvětlení by bylo dobré. A také to souvisí s dalšími e, následnými kroky. Já jsem stínovým zpravodajem e, eh, k tématu, která je zablokováno v radě, co se týče přístupu k dokumentu je se Sofí. V tom pracuje, máme dobré stanovisko jako parlament, dalo by se to využít jako mm, předpoklad um, dalších jednání, která jsou nutná. Další věc místo snahy jako to se odvolávat, což by měl být eh, Jury a další, neměl by eh, se parlament zhostit té, této odpovědnosti. Máme tady například jednání k registru transparentnosti zelení, již um, žádali o ten dokument s čtyřmi sloupci. Um, aby byl zveřejněn. Bylo by to tedy v souladu s rozhodnutím soudu, že bychom aktivně publikovali některé dokumenty, které by byly užitečné pro demokratický proces, aniž bychom čekali na mm, žádost. Děkuji, to bylo velice um, užitečné. To je asi jeden z nejdelších eh, věcí v historii. Myslím, že ten zpravodaj už ani nebude e, zpravodaj, který mm, existuje. A omlouvám se. Tak. E, teď je zablokovaná i moje modrá karta, nebudem se do toho radši pouštět. Sofie. Já souhlasím s Denis eh, de Jong. Nemyslím, že parlament by se měl odvolávat, to by bylo hamba. My bychom to měli přijmout. Co se týče externích tlaků, myslím si, že to je naopak. Můžete být předmětem externích tlaků pouze, pokud je tam tajno, tajemství. Když je to otevřené, jak tady může být nějaký tlak? Pokud nemáte tedy páteř, ale pak vám ta tajení ne, nepomůže. Takže myslím, že je větší tlak v tom kontextu utajení, než naopak. Za druhé, pokud by bylo pravdou, že zveřejňování dokumentů eh, skutečně podkopávalo legislativní proces, pak veškeré legislativní procesy by byly podkopávány, protože všechno lze najít eh, přes nějaké firmy, přes ty a tak dále. Za mé 14-leté e, eh, kariéry byl jenom jeden dokument, k kterému jsem se nedostala. Jinak všechno existuje. Takže to nepodkopává legislativní proces. Naopak, to je nesmyslný argument. Jak postupovat dál? Eh, měli bychom to tedy přijmout aktivně, nebo to poskytovat na E, vyžádání. Nemyslím, že ty dokumenty o čtyř sloupcích jsou tak zajímavé, že si je masy, masově lidé budou číst na stránkách, ale některé věci jsou zajímavé pro různé strany. Myslím, že bychom e, neměli jenom no, oživovat e, nařízení o přístupu k dokumentům, ale proces výročních zpráv o přístupu do dokumentu a transparentnosti, který tento par, kde tento parlament opakovaně řek, říkal, že trialog by měl být transparentnější, dokumenty k dispozici. To byl asi jenom, za, jenom vtip, když jsme o tom hlasovali. A Unie se mění, parlament se mění, lidé se více angažují v politickém procesu. Toto by mělo být příležitostí rok před volbami ukázat, že to myslíme vážně s transparentností, že jsme připraveni změnit vlastní rutinu, být otevřený. Děkuji Sofie Birgit, prosím. Když se podíváme na praktické věci a politické prostředí, ve kterém se nalézáme, tak není tak snadné říci, že to je buď eh, skvělé rozhodnutí nebo katastrofa protože nežijeme v prázdnu, ale v politickém prostředí. Takže si připomínejme, že máme parlamentní demokracii. A i když nepodceňuji hodnotu transparentnosti, tak by mě skutečně zajímalo, kde to začíná a kde to končí. E, skončí to s transparentností, takže i na schůzi delegací Eh, bude transparentnost, eh, bude nutné eh, si nejdřív sformulovat pozici, než je vyměňovat s ostatními. Musíme být opačení. Opatrní, když řekneme, že to je užitečné pro občany, aby sledovali legislativní proces, věříme skutečně, že toto pomůže občanům? Oni budou číst všechny texty a chápat ty změny v tom. Já si myslím, že ti, kteří mají zájem sledovat tyto dokumenty, tak jsou zainteresovaní aktéři. A nezapomeňme, že eh, vliv um, zainteresovaných aktérů nejen, že za, za, nezačíná jen po předložení návrhu komise, ale ještě předtím, když komise sepisuje svůj návrh. Mnoho aktérů se pokouší už ten návrh ovlivnit. Během toho procesu parlament, rada diskutují. Um, je tady velký veřejný tlak, což je v pořádku, ale obvykle to nejsou obyčejní občané, jsou to lobbysté, zainteresovaní aktéři, takže ten tlak eh, by měl být nejen v tom, že mají občané, že to týká občanů, ale že někteří, kdo na to má nějaký zájem, může přijít eh, po té, co máme rozhodnutí eh, a parlamentu, aby to eh, se pokusil více ovlivnit. Hmm, běžný občan si je něčeho vědom, ale obvykle je to tak, že ti, kdo jsou zvoleni, tak mají dělat svoji práci. A často je veřejný zájem plně jiný. Někdo Někdy to nezajímá nikoho, někdy máme spoustu lobbystů, které to zajímá. Nejenom u věcí jako TTP, ale i o nařízení na ochranu data dalších. Jsou to tedy zainteresovaní aktéři, ne občané. Musíme být opatrní. A poslední připomínka ohledně ovlivňování práce. Žijeme v době fake news a Není to, že, že eh, není to otázka, ale veškerá práce tohoto parlamentu se změní, protože máme hodně fake news. Ne, že by vždy exist, neexistovaly, ale digitálně se šíří. A já mohu říci, například mm, nařízení o ochraně dat v Německu je tolik lží o dopadu tohoto nařízení na normálního občana, že ani nevím, jak to vyvažovat i nadále všechny tyto fake news. Transparentnost může být tedy dobrá, ale měli bychom si všímat, kdo má zájem o ty informace, jak se k tomu postavit, do jaké míry to pomáhá, do jaké míry se to může zneužívat, co to znamená, pro naše práce v tomto parlamentu v radě. Takže by mohlo být dobré rozhodnutí, mohlo by být katastrofální. My musíme najít způsob, jak to eh, řešit i v komunikaci s veřejností. Já se obávám, že eh, kolegové budou odcházet, takže nemůžeme tady zaujímat stanovisko. Eh, já mám pocit, chápu, co říkáte, že postoj nás jako Libe a parlamentu, my nemůžeme být vnímáni jako někdo, kdo se odvolává proti rozsudku. Když chceme rostoucí větší transparentnost, tak to nemůžeme být my, kdo to udělá. Takže bych ne, nedoporučoval takové doporučení pro Jury. E, takže mm, se nebudeme odvolávat. To je tedy základní linie. Byl bych připraven projednat s koordinátory do podrobností, jak k tomu přistoupíme vůči Jury. Ale toto by měla být tedy základní linie, že se nebudeme odvolávat a nebudeme e, viděni jako ti, kdo se proti tomuto rozsudku odvolává. Takže pokud bychom se mohli shodnout na tom, to abychom se mohli shodnout s koordinátory, že dohloubky projednáme, co doporučíme Jury. Bylo by to v pořádku, to by tedy byla věcná eh, připomínka. Máme málo času, ale chcete velice stručně, velice rychle zareagovat na paní De Jong a paní Tveld, paní Sepol. Takže já budu velmi stručný. abych se eh, Včera jsem měl podobnou přednášku v právním výboru. Bylo řečeno, že to je politické rozhodnutí, které je třeba přijmout teď. Eh, zda se odvoláme nebo ne, není to jenom právní otázka. Co se týče um, externího tlaku, tak tady je ten rozsudek jasný. Protože se říká, že jelikož to nemůžeme, eh, nebylo tomu tak, nemůžeme to považovat za případ externích tlaků. Ale možnost existuje. Je v nařízení 1049 tlak, který by eh, podkopal dobré fungování rozhodovacího procesu. A to právě soud řekl. V tomto případě nelze použít tento argument teoreticky, ale ano, pokud se zeptáte, jak by to vypadalo, takovýto argument, nevím. To je případ od případu. Uvidíme, jak by ty argumenty vypadaly. To byste se museli dostat do této situace. To je složitější úvaha. Jinak si nemyslím, že bych k tomu mohl dodat něco dalšího. Pokud se mýlím, dejte mi vědět. Děkuji. To nebyly otázky, to byly spíše prohlášení, jako obvykle zkušených e, poslanců. Takže zopakuji, dáme to na to pořad jednání koordinátor, je zajímavé, jak tomu přistupuje Jury. Musíme tady vytvořit tu základní linii, jak budeme vnímáni v otázce transparentnosti. Vzhledem k tomu, co řekla Birgec, ne všichni se rozhodli v této věci z hlediska Libe. Musíme být velice citliví se týče transparentnosti, abychom nebyli vnímáni, jako že se bojíme principu. To je signál, který bychom měli vyslat Jury. Této věci eh, eh, ano, ale Birgit, já beru na vědomí, co si říkáš, to není černobílé. Měli bychom vést podrobnější diskusi, spolupracovat s jury, bude zajímavé, že ještě tedy nedospěli k závěru a my musíme se sledovat tuto diskusi zblízka. Máme, je to velice důležitá věcná role, kterou tady máme která je v podstatě eh, jak si meritu věci, nikoli procedurální otázka. Juris spíše se zaměřuje na procedurální stránku. Takže eh, řekněme si jasně, jaká je naše odpovědnost, sledujme to pečlivě a eh, budeme korespondovat s Jury této věci a pak to dám na pořad koordinátoru. Děkuji vám, děkuji vám kolegové.